cappato kolegyně Kubická, Thomas Mann, Charles Tenok a e, kolega Krupl, e, tedy jsou to e, prohlášení 86 roku 2008 Eh, jde o eh, televizní stanici NTDTV. Mm, eh, tady se pozbírali podpisy víc jak polovin, poloviny členů parlamentu a podle článku 116 to bylo zpracováno a spolu s jmény signatářů mm, a mm, byl tento text schválen a bude jako takový zveřejněn. Slovo má kolega Kapato k tomuto tématu. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Jménem těch, kteří se podíleli na této iniciativě. Chci poděkovat těm více než 440 poslancům, kteří podepsali. My žádáme po Eutelsatu, aby začal znovu vysílat v Číně. Svoboda informovat a vědět je základním lidským právem a tento parlament ukazuje, jak jeho cena Sacharov a jeho pozvání Dalajlámy v okamžiku, kdy kritizujeme Čínu v oblasti lidských práv, tak to děláme kvůli tomu, že nám jde o svobodu čínského lidu. Děkuju. Děkuji. Podle programu následuje hlasování podle zjednodušeného postupu o zprávě paní Matě k rozpočtové kontrole prostředků Evropské unie v Afghánistánu. Eh, hlasujeme jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ano, uberte se prosím na svá místa.